Meine sehr geehrten Damen und Herren, einen Dámy a pánové, přeji vám eh, dobré ráno a zahajuji zasedání. A eh, dostáváme se eh, k bodu na jednání a to je prohlášení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku, která dnes bude zastupována místo předsedou komise panem Stianidisem. Budeme probírat eh, téma eh, turecký vojenský zásah na severovýchodě Sýrie a jeho následky. Jak víte, máme nový systém pro ty eh, modré karty, ty, to jednání, to přihlášení se diskuse ad hoc. Takže můžete používat nejenom tedy tu tradiční modrou kartu, ale můžete se eh, hlásit eh, také elektronicky a nemusíte čekat až úplně na konec debaty na úsek Catch the Eye. Tím se dostáváme přímo k debatě a já bych nyní požádal eh, za paní Tupu Rainen Tity, která se zastupuje radu, aby nás seznámila s pozicí rady. Eh, dobré dopoledne, vážený pane předsedo, eh, vážení paní a pánové poslanci. Turský, turecký vpád do severovýchodní Syrie zdá se zpomalil. My uznáváme příspěvek několika mezinárodních aktérů, eh, kterým za to můžeme děkuje, děkovat. Eh, došlo k významnému diplomatickému úsilí nejprve ze strany Spojených států, eh, panu Pence a panu Pompea. Také Včera bylo podepsáno memorandum mezi prezidenty Putinem a Erdoganem v Soči. Vysoká představitelka eh, byla zde v parlamentu v první den této ofensívy a ona okamžitě vyzvala Turecko k zastavení těchto útoků. Eh, turecké obavy je třeba řešit diplomaticky, nikoli tvrdým tlakem, který by mohl destabilizovat Syrii a eh, situaci ještě zhoršit. Také si domníváme, že humanitární agentury by neměli zcela eh, zastavit své úsilí a své operace a měli by se vrátit. Nicméně hm, eh, došlo k více než dvěma stům obětem eh, bombardování a to se týká také nemocnic a sanitárních zařízení. Nám leží na srdci osud místního obyvatelstva a my tedy uznáváme, eh, jaké oběti přinesly demokratické síly v Sýrii eh, v boji proti eh, IS. A jsou součástí úsilí toho, aby v Sýrii se mohlo zase žít pokojně. Zde nemůže být pouze vojenské řešení, proto podporujeme politické řešení, kterého se budou účastnit všechny zúčastněné strany. Musíme tedy podporovat práci ústavního výboru, eh, který se má sejít poprvé v Ženevě na konci tohoto měsíce je pravý čas na to, aby se tento výbor skutečně sešel. Eh, my eh, plně důvěřujeme Ketu Petersonovi, zvláštnímu vyslanci OSN, eh, že řešení je možné nalézt. Tento výbor může spustit takový ten kruh důvěry který je zde nezbytný. Víme, že politický přechod nebude snadný, ale musíme se dohodnout s mezinárodními partnery, a to i Ruskem a Tureckem. A sice, že je třeba jít i do rizika, aby v Syrii zavládl pořádek. Je třeba, aby se to zúčastnili všechny této, tyto strany konfliktu a aby mír zavadl všude, včetně Idlibu. Je to o míru, stabilitě a o které nám jde v Sýrii. E, nyní tedy k Turecku a jeho zodpovědnosti za současný stav. Bezpečnostní obavy Turecka podél hranicí se Syrií se nemohou řešit vojenskou ofenzívou. E, naopak e, tato ofenzíva podkopává boj proti islámskému státu a ohrožuje bezpečnost regionu. E, v Turecku e, žije nyní několik milionů e, uprchlíků, to je pravda samozřejmě, ale současné akce situaci jenom zhoršují. Zhoršují situaci, která je už tak komplexní a dramatická. Z tohoto důvodu vůči osobnosti EU a mezinárodní scény odsuzují turecký postup a mnozí se rozhodli eh, pozastavit dodávky zbraní do Turecka. Eh, tato situace musí skončit a skončit trvale. Eh, bezpečnostní rada OSN eh, se shodla na tom, že není možné poskytovat vojenskou pomoc tam, eh, kde se porušují lidská práva a bezpečnostní principy. Evropská unie je v tomto sjednocena od samotného začátku tohoto vojenského zásahu komise i parlament vysílají stejné signály a my se spoleháme na Evropský parlament, že také podpoří politické řešení pod záštitou OSN. Děkuji vám, eh, pane předsedo. Děkuji vám a nyní za komisi pan místo předseda Stylianides. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Děkuji za příležitost vám poskytnout aktuální informace o posledním vývoji na severovýchodě Sýrie, kde došlo k eh, ztrátám na životech, k útěku civilistů a k ničení infrastruktury. Tato operace se vztahovala na hustě obydlené oblasti, došlo ke dvěma stům umrtím civilistů a tyto všechny nepřátelské operace vedly k útěku 200 tisíc civilistů. Někteří se již vrátili, ale minimálně 150 tisíc civilistů jsou pořád na útěku a přidali se k těm, kteří již byli v uprchlických táborech v této oblasti. Humanitární pracovníci neměli bezpečný přístup eh, k uprchlickým táborům vzhledem k bombardování a vzhledem k nejistotě ohledně toho, kdo ovládá které území. Humanitární agentury musely evakuovat své zaměstnance do Iráku. Dovolte mi, abych také zdůraznil eh, to, co řekla předsedkyně rady. Není žádná výmluva pro ztráty na životech nebo ničení civilní infrastruktury a ohrožování na životech těch, kteří tam pomáhají humanitárně. To se týká zejména těch, kteří eh, poskytují eh, služby ve zdravotnictví nebo zajišťují potravu. Eh, pracovníci v některých oblastech byli pod střelbou. Některé nemocnice museli <clears throat> přerušit svou činnost, protože byla přerušena dodávka elektřiny. Eh, cílem byly i sanitky, které bránily ošetřování eh, obětí na frontové linii a dokonce někteří zaměstnanci byli uneseni. To všechno brání tomu, aby byly obnoveny veřejné služby pro obyvatele těchto oblastí. Proč eh, museli být evakuováni mezinárodní pracovníci? To neznamená, že mezinárodní společenství už nepomáhá lidem, kteří to tady potřebují. I nadále eh, je sem dopravována pomoc. My jsme v kontaktu s našimi humanitárními partnery, poskytli jsme jim 31 milionů euro a budeme jim pomáhat, eh, dokud to bude potřeba. Nicméně potřeba, aby přestaly eh, tyto vojenské operace a je potřeba zajistit dodržování mezinárodního práva a ochranu eh, civilistů. Humanitární agentury musí dostat přístup k těmto obětem a musíme usilovat o zmírnění dopadu na eh, humanitární pracovníky, včetně konvojů, které sem dopravují pomoc. Humanitární pracovníci se nesmí stát cíly eh, střelby. A rád bych také připomenul evropský postoj ohledně uprchlíků ze Sýrie. Všechny návraty by měly být bezpečné a důstojné a pouze pokud jsou zajištěny tyto podmínky na místě, tak Evropská unie nemůže podpořit tento přístoj. To eh, se týká i takzvané nárazníkové zóny, kterou se eh, Turecko snaží vytvořit na severu Syrie, aby tam byli posíláni zpátky uprchlíci. A dovolte mi také připomněl nedávné prohlášení Evropské unie, že jakékoliv demografické změny budou absolutně nepřijatelné. A Evropská unie nebude poskytovat stabilizační a rozvojovou pomoc v těch oblastech, kde práva místních obyvatel jsou popírána. Evropská komise uznává, že Turecko na svém území hostí miliony uprchlíků ze Syrie, ale vojenské akce na severu Syrie, které tady Turecko provádí, již dramatizovaly již tak dostatečně vážnou situaci v terénu. Evropské instituce společně eh, reagovaly eh, na tuto invazi, nemůžeme sedět s rukama za zády. To příměří bylo pouze částečně dodržováno a my musíme využít veškerý náš vliv na to, aby eh, skončily tyto operace, abychom změnili tu humanitární katastrofu a eh, práce humanitárních agentur musí eh, být obnovena a samozřejmě podporujeme jakékoliv mírové plány eh, pod vedením OSN. Děkuji vám, pane komisaři. Teď se dostáváme k naší debatě a jako první má slovo Michal Galar na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. V tomto parlamentu panuje široký konsensus, odsuzujeme porušování mezinárodního práva ze strany Turecka na které jsou právě na severu Syrie a požadujeme stažení vojáků z těchto území. Nejsme naivní. Víme, že včera eh, v Soči došlo k uzavření dohody, víme, co v ní bylo. A musím, to všechno bylo umožněno stažením, jednostranným stažením amerických vojáků z této zóny. A proto v našem usnesení připomínáme také to, že tento parlament již v březnu požadoval formální přerušení přístupových jednání s Tureckem. Požadujeme poradě, aby se zamyslela nad cílenými eh, ekonomickými opatřeními, které by nepostihly civilní obyvatelstvo. Například by to nemělo zabránit tomu, aby eh, turečtí studenti se účastnili programu Erasmus+. Ale je možné se zamyslet nad určitými produkty, tady by možná bylo možné něco podniknout, anebo bychom se mohli zamyslet nad eh, přerušením platnosti celní unie s Tureckem. Lidé v tomto regionu nechtějí ani Asada, ani Rusy, ani Turky a proto v našem usnesení, a teď cituji anglicky, vyzýváme členské státy, aby se obrátili na Radu bezpečnosti OSN a požadovali přijetí usnesení, které umožní eh, vytvoření eh, bezpečnostní zóny na severovýchodě Sýrie pod vedením OSN ku prospěchu místních obyvatel. Konec citátu. Paní Pire slovo. Vážení kolegové, uplynuly dva týdny od posledního plenárního zasedání a debatě o této krizi. Eh, vytvoření tzv. bezpečnostní zóny, to se de facto eh, rovná vytvoření válečné zóny eh, na severu Sýrie. Putin, Assad, Turecko, Irán, ISIS tady se projevili a prohráli obyvatele Sýrie, prohrála důvěryhodnost západu Eh, je tady eh, vlastně zabito eh, přes tři, zabita řada lidí, přes 300 tisíc lidí přišlo o domovy a nyní jsou vlastně na úprchku, hledají bezpečnost. Tady se ze z jihu posunují syrské vojska a Eh, také poprava eh, kurdských eh, politiků, to je další hrozná urážka demokracie. A také se používají nedovolené zbraně proti civilistům v těch zadních částech postupu tureckých vojsk. Toto je třeba potrestat. A e, tady vlastně byla oznámena, e, oznámeno příměří jako velký pokrok, který zachrání tisíce lidí. No, to je opravdu jen velice slabý příslip. E, včera dohoda mezi Washingtonem a Tureckem umožní vytvořit 30-kilometrovou zónu. Budou tady prý umístěny dvě miliony uprchlíků, ale byly tady vyhnáni civilisté, kteří zde žili. To porušuje pravidla mezinárodního práva práva. My jsme apelovali, aby vznikly sankce proti tureckým představitelům eh, a aby bylo také embargo na prodej zbraní. Eh, všechny právní úvahy eh, tady se objevují a já myslím, že kdo bojoval proti islámskému státu, kdo přinesl, kdo přinesl ty oběti také pro bezpečnost západu, ty přece nemůžeme nechat to jejich osudu. Genpíry. Děkuji vám, paní kolegyně Piry. A nyní eh, pan Asmán, Malík Asmány. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, Turecká vojenská operace na severovýchodě Sýrie vyvolává velké obavy a vede k chaosu v regionu. Hovoří se o stovkách mrtvých, stovkách tisících uprchlících a dokonce o popravách. Teroristé islámského státu unikají z vězení a bylo to umožněno stažením amerických vojsk. Je zde také bezprostřední nebezpečí v podobě návratu islámských bojovníků do Evropy. E, tím, že budeme se ptát, co se vlastně děje a budeme zasílat výzvy vysoké představitelské, vysoké představitelce Evropské unie a e, budeme rovněž jednat s tureckými e, protějšky. Ano, děkuji za toto úsilí a je to dobře, ale my nemůžeme jenom přihlížet, jak jiní aktéři jsou se aktivní, Rusko, Assad, Irán. Jde také o naši vlastní bezpečnost. Pro Renew Europe eh, tím práce nekončí. Evropský parlament eh, má příležitost hovořit jedním hlasem, který dá Turecku dokonale najevo to, že toto neakceptujeme. A také vyzýváme na vás všechny, abychom zaujali jasné stanovisko. Eh, žádáme, aby byl zahájen bezprostřední dialog mezi naší vyskou představitelkou a vedením tureckého státu, který se bude týkat také eh, o něch eh, uprchlých vězňů islámského státu. Ale jsou zde ještě další věci, o kterých je třeba jednat. Eh, je třeba, abychom využili své jednoty a síly eh, a toto dlužíme jak lidem v regionu, ale také našim vlastním občanům. Prosím komisi, aby se zapojila do dění plně. Děkuji. Nyní paní Kineke Strek. Eh, přesně před dvěma týdny Turecko začalo plánovat eh, válečnou ofenzívu na severovýchodě eh, Sýrie. Jsou tady prakticky 200 tisíc Syřanů, kteří byli nuceni opustit své domovy a jsou na útěku. Mezi, tomu, mezi nimi také děti, kteří prožívají velmi těžké chvíle. I humanitární organizace museli opustit tuto oblast. Takže Sýrie je opět humanitární tragédii. Ta by opravdu už neměla takto pokračovat ani o jeden jediný den den. Eh, západní vojska opustila tuto oblast a tady vlastně nebyla jiná možnost eh, pro místní než čekat, kdo přijde eh, s něčím. My se musíme snažit deeskalovat celý tento konflikt, který je tak neviditelný na celosvětové úrovni. Evropská unie tady musí být proaktivní a musí e, donutit Erdoána, aby stáhl svá vojska a aby se syrští uprchlíci mohli vrátit zpět do Sýrie. Eh, je tady zapotřebí sankcí vůči hlavním představitelům turecké vlády, aby bylo také možné zajistit embargo na dodávky zbraní eh, a eh, ukončit vyjednávání o obchodních dohodách. Je třeba chránit syrské uprchlíky, a také nést naši úlohu, kterou musíme sehrát v jejich ochraně. Proto apelujeme, aby byla podpora pro navržené usnesení. Eh, teroristé z islamského státu uprchli ze eh, zajateckých táborů eh, a vlastně Zelení teď apelují na členské státy, aby si vzali zpět domů své eh, státní příslušníky a jejich rodinné eh, příslušníky. Je to naší povinností snížit eh, riziko pro bezpečnost a také chránit děti před tím, aby se staly obětmi. Jak všichni víme, jedním z cílů také této operace bylo právě dostat tyto lidi zpět do svých evropských zemí. Eh, deportace by vlastně znamenala porušení eh, mezinárodních dohod a eh, dokud existuje riziko deportace, tak vlastně je tady velká hrozba. Deportace by také znamenala velké demografické změny, změny v celé této oblasti a bylo by to velmi závažné. Pravděpodobně by došlo o ztrátu autonomie pro tyto kurdské oblasti. Já myslím, že je na nejvýš na čase, abychom byli a proaktivní. Děkuji. Pan uh, Berg. Já jsem smutný, ale ne překvapen tím, že příměří nebylo dodržováno. Stovky lidí jsou na útěku, přišli o život v důsledku této intervence. Kordové byli zrazeni, to, co bojovali i za nás, tak Eh, v hodině nouze byli ponecháni svému osudu. Slyšeli jsme další hrozby od Erdohana, což eh, by znamenalo, že další eh, ta tisíce lidí se vydají na cestu do Evropy a my teď musíme vydat jasné prohlášení, žádné další přístupové rozhovory s Tureckem. Turecké chování je v rozporu s mezinárodním právem. Turecko oslabilo NATO a tím pádem nás všechny. Eh, došlo eh, k propuštění teroristů a to eh, znamená velké nebezpečí pro sousedství a pro mm, všechny evropské státy. Došlo k osvobození islamistických bojovníků a to ohrožuje náš mírový způsob života a proto jasné poselství prezidentovi Erdoganovi Turecko nepatří ani do EU, ani do Evropy jako takové. Děkuji paní Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Byla učiněna mnoha pochybení mezinárodním společenstvím v Syrii od roku 2011. Došlo k eh, masakrům eh, Asadovým režimem, například v Alepu, nebo iránskými revolučními gardami, které podporují Asadův režim a bojují to i skupiny ruských žoldnéřů, kteří předtím eh, bojovali na východní Ukrajině. Všichni jsme znepokojeni nedávnou operací Turecka na severovýchodě Syrie. A já bych chtěla citovat generálního tajemníka NATO Stoltenberga. To je asi nejvyváženější prohlášení. Turecko legitimizovalo mělo legitimní bezpečnostní eh, starosti, tak požaduje, aby jednalo zdrženlivě ale musíme si také uvědomit, že je potřeba zareagovat eh, podobným způsobem eh, a hledat vhodné nástroje pro to, aby se tento region stabilizoval. a musíme podpořit všechny kroky, které povedou ke zmírnění napětí. Dalším eh, řečníkem je Eslem Demiral. Paní Eslem Demiral. Děkuji, pane předsedo. Děti byly donuceni k tomu, aby bojovali. To všechno eh, eh, vzniklo po krocích amerického prezidenta Trumpa. Lidé přicházejí o život nebo jsou na útěku pád turecké armády musíme rozhodně odsoudit. Nikdo dnes nemá právo provádět takové eh, intervence. Erdogan je veden politickými motivy a takzvaná bezpečnostní zóna vůbec neznamená bezpečnost, ale pouze nové uspořádání v Syrii. Faktem ale je také to, že všichni, včetně EU, tady mají své eh, geostrategické zájmy a nezabránili eh, válečným zločinům. Ani jednou nebylo přijato eh, úplné embargo. Musíme zabránit tomu, aby Erdogan dál vedl tuto válku. Mezinárodní společenství musí mluvit jedním hlasem a přijmout ekonomická a politická opatření proti Erdoganovi. Musí to být úplné embargo, žádné Eh, hospodářské styky. Rožava musí být osvobozena a musíme hledat mírové řešení pro Syrie a ne žádné vojenské řešení. Kurdské demokratické síly jsou pokrokové síly, ty si zasluhují naši podporu. A to i přesto, že členské státy EU tady sledují své eh, geopolitické zájmy. Náš další řečník je eh, pan Miroslav Radačovský. Odsuzujeme tureckou agresi v severní Sýrii. Eh, tato eh, invaze nemá mandát Bezpečnostní rady OSN ani souhlas Sýrie. Hmm Eh, které je řádným subjektem mezinárodního práva. Tato turecká agrese musí narazit na silný odpor Evropského parlamentu. Důsledky této agrese eh, ponesou členské státy EU, včetně migračních zón, včetně eh, příchodu členů teroristických skupin do, na jejich území. Evropská unie, pokud nechce být politickým trpaslíkem, tak musí konat Eh, zrušit sankce uvolené na Sýrii, obnovit diplomatické vztahy se Sýrií eh, krátce před eh, vítězstvím a osvobodit Sýrii od zasahování některých imperialistických mocností do jejich záležitostí. Chceme-li být spravedliví, musíme odsoudit vše, přítomnost všech cizích sil v Sýrii, které již tam jsou v rozporu s mezinárodním právem. Takovým jednoduchým způsobem zabráníme zabíjání lidí v Sýrii. Pane předsedo, chtěl bych ještě říci, že nejsem Radakovský, ale Radačovský. Nyní pan Halický se přihlásil o slovo. Kurdskému národu jsme povinni projevit solidaritu a já tedy doufám, že zítra tuto rezoluci přijmeme jednomyslně kurdové prolévali krev proto, abychom my, západní svět, mohli vyhlásit vítězství ve válce s islámským státem. Sami eh, osvobodí města, jako je Koban, Raku nebo multikulturní Mosul, eh, kde jsem také strávil několik let. Ale chci říci, že slova solidarity eh, se zatím neprojevují v praxi. Proto dnes navrhujeme, aby eh, v návrhu, v návrhu rozpočtu na příští rok eh, ohledně eh, zmražení prostředků předstupní pomoci pro Turecko a přesunutí těchto prostředků do rezervy. My nemůžeme ovšem tyto prostředky nedat občanské společnosti, studentům a dalším ale také eh, můžeme tímto vyjádřit eh, odpor proti masakru chudského národa. Děkuji. Pan Picula. My nyní hovoříme o dopadech eh, vojenské intervence Sýrie. Dohoda mezi Spojenými státy a Tureckem vypršela, ale nyní máme jinou dohodu mezi Tureckem a Ruskem to je vlastně ta druhá strana, která spochybňuje územní integritu Syrie. E, taková dohoda není pro nikoho přijatelná, ale co kurdští bojovníci, kteří skutečně přispěli e, v boji proti ISIS. A jak to, že západní země se nechtějí ujmout své zodpovědnosti? A co místní obyvatelé, o kterých tato dohoda mlčí? Myslím, že hlavním cílem je příměří ve vojenských operacích a my nemůžeme být pouhými pozorovateli této dohody. Já každopádně podpořím sankce, eh, také zákaz eh, vývozu zbraní a všechny ekonomické sankce, eh, které máme v našem repertoáru. Ale my jsme přijali už mnoha rozhodnutí a e, nepodařilo se nám je e, e, nepodařilo se nám je prosadit. Proč jsme například nebyli schopni schválit přestupní rozhovory s Albánií a Severní Makedonie? Děkuji, paní Hilde Vautmans. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Erdoğan nás drží v pasti. Proč? Protože v roce 2016 jsme decentralizovali eh, nebo delokalizovali naši eh, politiku vůči uprchlíkům a to je vlastně právě ta jeho hrozba, že otevře stavidla a pustí na nás příval uprchlíků. A teď eh, turecký zásah na severu Sýrie, který údajně chce vytvořit bezpečnostní zónu, ale ve skutečnosti směřuje proti Kurdům. A co dělá Evropa? aby zastavila tento krvavý konflikt. Vážení kolegové, Evropa, eh, se, eh, Evropa je nepřítomná, Evropa nereaguje, jen se dívá, jak eh, tady vlastně Putin podporuje diktátorský režim Asada čeká, že, mm, Evrop, že američané tady zasáhnou, ale ti se stáhli. Dnes američané jen situaci pozorují a celá Eh, situace se zhoršuje. Jsme pouze diváci, eh, pane předsedo. Přitom bychom měli brát v úvahu, jaké důsledky eh, bude mít tato krize. Budou tady, bude tady příliv uprchlíků, bude tady radikalizace mladých v našich zemí. My poneseme ty důsledky. Je na čase jednat. Za druhé, musíme dbát na to, aby ta zóna byla kontrolována eh, silami OSN. Je na čase, aby Evropa měla svou vlastní bezpečnostní politiku. Nemůže spoléhat na Američany a na Rusy, že oni budou hájit naše zájmy. Ale především, vážení kolegové, chtěla bych apelovat, abychom eh, brali v úvahu eh, situaci těch asi 700 evropských dětí v táborech. Oni přece nemohou platit za chyby a vinu svých rodičů. Eh, mějme prosím politiku, opravdovou politiku vůči migraci i opravdovou politiku bezpečnostní. Děkuji, pan Lagodinský. Dva bělovasí mužové se sešli v Moskvě a rozhodli se region si rozdělit. A starší muži to mohli udělat pouze proto, že jsme selhali my a protože selhaly naše instituce, protože selhal tento parlament, protože i rada eh, nesplnila eh, svůj úkol, ani komise, eh, kde jsou embargo na vývoz zbraní do Turecka, kde jsou sankce vůči Turecko. My jsme nepřijali zodpovědnost za tento region a proto si to vzali jiní. Ale ještě není příliš pozdě, ještě pořád můžeme se stát politickým aktérem, můžeme zrušit tu jednohlasnost v zahraniční politice. Máme pět let, možná, že to nejsou ti současní představitelé, ale pojďme to změnit na příštích pět let a jestli chceme zabránit tomu, aby dva bělovlasí muži si rozdělili svět, tak pojďme také podpořit feministickou zahraniční politiku, aby eh, ženy mohly rozhodovat o budoucnosti světa. A ještě jedna věc. Je tu konsensus, jak říkal pan Gáler, že různé politické síly eh, chtějí dosáhnout velmi přísné usnesení, ale dělají to eh, z různých politických zájmů. A já vám řeknu, jaký je náš zájem. Na tak přísném usnesení chceme zajistit evropskou budoucnost pro Turecko. Aby to bylo možné, tak eh, musíme zastavit turecký imperialismus, musíme zabránit eh, militarismu současné turecké vlády. Obětmi jsou totiž eh, civilisté, umělci, novináři, kteří jsou teď ve vězení a stojí za to bojovat za jejich budoucnost. Ti, kteří říkají, že chtějí zabránit tomu, aby Turecko bylo kdy v Evropě, tak těm chceme říci, že

Eh, jedině ekonomická blokáda by mohla dosáhnout eh, podstatných změn a k tomu není ochota. Eh, paní Kanko. Dobré dopoledne. Když jsem byla dítětem, nám když nám lidé říkali, že američané přijdou a zachrání nás, eh, tak jsem tomu věřila, protože tak to bylo ve filmech. Ale eh, kdyby eh, byla znovu dítětem a někdo mě řekl, že Evropa přijde a zachrání nás, asi bych měla pochybnosti. Ano, diplomacie je eh, silný nástroj, ale pouze tehdy, když ten, kdo sedí u diplomatického stolu, je ochoten jednat. Eh, to ovšem není případ eh, v Evropě. My bychom měli být opět takovým tím majákem bezpečnosti a, a, a ochrany. My bychom měli začít blokovat eh, přístupovou pomoc pro Turecko, eh, zbraně pro Turecko a všechno další. Eh, jestliže chceme pokoj na Blízkém a Středním východě, je skutečně čas, abychom začali jednat a zejména chránit ženy v tomto regionu. Děkuji, pan Nikolaj Willumsen. Matini. 73 let, kdy byl zavražděn eh, granátem a také další, Ibrahim Al-Musa, eh, před třemi lety. Eh, tříletý, velmi vážně zraněn na nohách Usain Alik, dva roky z popáleniny třetího stupně. E, celý ten seznam e, obětí Erdoana v severozápadním, severovýchodní Sýrii je opravdu velmi, velmi dlouhý seznam. Turečtí vojáci e, a milice bombardovali civilní zóny a popravili civilisty na ulicích jsou obžalováni, že používají bomby, které obsahují chemikálie Eh, no, eh, co pak necháme padnout naše demokratické spojence v Sýrii? Jsou to přece naši spojenci. Erdoğan. Eh, Erdoğan vyhrál, my jsme prohráli. Včera jsme mohli vidět, jak Putin a Erdoğan se rozhodli, jak si rozdělí to území na severu Sýrie. A my, my tady jen mluvíme, diskutujeme, Eh, stále se připravujeme a přitom Syřani a Rusové eh, se zmocní velkých měst na severu Sýrie. Eh, řekněme to rovnou, cílem je etnická či, etnické čistka. Celní unie s Tureckem podle Erdo, u Erdoána, to by se mělo zhroutit, aby Erdoğan ustoupil. Vážení kolegové, my to můžeme zastavit. Můžeme zastavit Erdoána. Je to otázka politické vůle a je na čase, abychom konali. Eh, Nyní pan Konstantinio, eh, Atanasios Konstantinio. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Ta operace Turecka na severovýchodě Syrie porušuje mezinárodní právo a podle mezinárodních médií zdá, že tyto kroky Turecka proti kurdským silám již způsobily eh, obrovský přesun obyvatel. Dochází k útokům na eh, civilní obyvatelstvo. Tyto útoky jsou válečnými zločiny. To potvrdil i eh, americký minister obrany. Já bych se chtěl připojit k prohlášení v tom smyslu, že stovky džihadistů byly osvobozeni po postupu tureckého vojska na sever Sýrie. A proto by instituce EU měly jasně tyto kroky odsoudit a něco s tím udělat. Děkuji, pan McAllister, na minutu a půl. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení kolegové, turecká vojenská operace na severovýchodě Sýrie eh, má ničivé dopady, již tak eh, dostatečně tragickém konfliktu je to velmi vážná humanitární a politická krize, způsobuje to utrpení místních obyvatel a možná to povede k opětovnému vzestupu islamského státu. Chtěl bych eh, potvrdit to, co dohodli koordinátoři EPP, eh, e eh, SAD a Renew. A já jako předseda výboru AFED jsem společně s předsedy těchto výborů z Francie, Německa, Spojeného království a také s americkou předsedkyní parlamentu odsoudili tuto operaci a v tom dopise poukazujeme na to, že eh, je to eh, špatně, protože kurdské síly významně přispěly k eh, porážce islamského státu. Hluboce litujeme kroku amerického prezidenta, který stáhl své jednotky z severovýchodu Sýrie a vyzýváme Evropskou unii a členské státy, aby přijali zodpovědnost za mírové řešení tohoto konfliktu tom usnesení, o kterém se bude zítra hlasovat, také voláme po hm, eh, eh, reakci Evropské unie proti eh, této situaci. Vážení kolegové, já vítám výzvy k vytvoření bezpečnostní zóny pod vedením OSN na severu Syrie. Tato zóna by mohla vést k tomu, že budeme chránit životy civilního obyvatelstva. Děkuji na minutu a půl paní Sanchez Amor. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, jak to je také ve stanovisku naší frakce, je to prohlásila eh, rada a tady jde o porušení mezinárodního práva. Jsou tady různé politické aspekty, ale především je třeba konstatovat, že je to porušení mezinárodního práva, mezinárodní právo předsedkyně. Já prosím, abyste malinko zpomalil a také chci říci, ano, ano, teď už dostáváme anglický překlad, takže já se omlouvám, že jsem vás eh, přerušila, ale prosím, hovořte trochu méně rychle. Ano, takže už mohu pokračovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže, jak to řekla Rada, je to také pozice mé skupiny, turecký vojenský zásah na severu Sýrie je jasným porušením mezinárodního práva. Je to eh, také eh, výsledek eh, určitých politických rozporů, ale především je to porušení mezinárodního práva a to musíme říct, protože mezinárodní právo je přece rámcem, který zdůrazňujeme a který neustále chceme respektovat ve všech aspektech. Všechny ty, všechny ty, všechny ty zneklidnění, všechna ta zneklidnění, která existují, neexistují. Eh, to prostě nemůže odůvodnit zásah eh, Turecka vůči svému sousedu. Eh, Turecko je členem NATO a může žádat o solidaritu své spojence, ale nemůže působit mimo mnohostranný mezinárodní rámec. To přece také není odůvodnění, proč vojensky obsadit území svého souseda je tady přece také eh, územní celistvost eh, souseda eh, Sýrie, která je narušena. Není možné obsadit svého souseda a dopouštět se tam k demografickým, etnickým či jiným čistkám. Je tady vojenská síla, která se pouští do velice nebezpečného obsazení určitého vakua, které zde existuje. Jsou tady požadavky, aby se umožnilo si syrským rodinám vrátit se do svých domovů. Děkuji. Nyní na jednu minutu paní von Wiese. Děkuji vám, paní předsedající. V době turecké invaze eh, zhruba 7 tisíc dětí bojovníků IS eh, žili eh, různě po Sýrii. A také zde byly, bylo mezi nimi 700 občanů Evropské unie. Eh, my je nemůžeme nechat eh, nechat bez pomoci a trestat je za hříchy rodičů. Žádné z těchto dětí nemá trestní zodpovědnost vůči kterémukoliv státu e- Evropské unie. Já tedy eh, apeluje na členské země EU, aby repatriovali tyto děti, než bude pozdě. Děkuji. Děkuji minutu a půl pro paní Brickmo. Eh, já vás vyzývám, vážení eh, kolegové, abyste si chviličku eh, zavřeli oči a představili si tu situaci. Máte děti, váš nejstarší syn, kterého máte moc rádi, odejde z Belgie a prostě se pustí do bojů, které by se váší země neměly týkat. Jak budete reagovat? Chybí tady politická vůle? Eh, narodí se vám vnoučata v této strašlivé situaci, eh, tam, kde si daleko v zahraničí, kde je eh, podvýživa a podobně. A, a pak váš syn za, zahyne. A vy stále bojujete, bojujete za to, aby vaše eh, vnoučata, která za nic nemohou a která jsou obětí války, kterou si sami zvolit nemohli, aby se mohli vrátit do Evropy, do bezpečí. Eh, my jako politici a političky, my přece máme eh, tu moc, abychom umožnili návrat těch dětí do Evropy. Evropa může koordinovat takovouto, takovýto postup. Je to ve jménu bezpečnosti dětí. Děti přece chrání Mezinárodní úmluva. My všichni bychom jim měli respektovat respektovat. Děkuji. Děkuji na minutu a půl. Eh, paní Mariany. Děkuji vám, paní předsedkyně. Před rokem jsem psal na twitterovém účtu, že vlastně jediný, kdo nakonec bude hájit Kurdy, kterým hrozí exterminace ze strany eh, Turecka, že ten jediný, kdo je bude hájit, bude vlastně Asadova vláda. Eh, to bylo už tehdy podle mého názoru velmi předvídatelné a tak se to děje. Jak můžeme, eh, jak jsme mohli pochybovat, že Kurdové budou opuštěni všemi těmi, kdo jim projevovali tak velkou podporu? Jak jsme mohli pochybovat, že prezident Trump, který již dlouho předem říkal, že eh, stáhne své vojáky, jak jsme mohli pochybovat o tom, co udělá, jak jsme mohli zapomenout, že turecká reakce bude nevyhnutelně taková, jaká skutečně byla. Eh, já velmi eh, odsuzuji turecký zásah na severu Sýrie, nějak ho nehlásím, ale jak jsme mohli pochybovat, že k tomu všemu dojde? Jak, jaké je teď řešení pro mír v Sýrii v rámci mezinárodního práva při respektování všech práv a při podpoře eh, také smíření v této zemi. Jak můžeme například odvodnit sankce, které stále ještě eh, ze strany EU platí na zdravotní pomůcky, zdravotní materiál? Eh, my máme bezpečnostní humanitární hledisko, ale já myslím, že spolu s dalšími zeměmi jsme měli především prosazovat strategickou vizi, která bude brát v úvahu situaci v těchto regionech. My jsme prostě diváci, máme emoce, které vyjadřujeme, ale nikdy nejsme aktivním elementem. Evropská unie musí brát v úvahu, jaká je realita a mít strategickou vizi své mezinárodní politiky. Děkuji, pan Terč, na jednu minutu. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, Turecká invaze do Sýrie je bez zesporu tragédií, ale je to tragédie, která se dala předvídat, protože Turecko má své zájmy v tomto regionu, má své velmi eh, jasné zájmy a těch 3,5 milionů uprchlíků, které má na svém území, to je tady velmi těžké závaží, které hraje svou úlohu v celé této rovnováze a vedlo to k tomu, co se teď stalo. Na Turecko je bez zesporu musíme tlačit, aby se Turecko mírnilo, aby se vytvořily zóny, eh, chráněné zóny eh, a mm, nevím, jestli Turecko, snad ani Turecko nemá zájem na Pax Putin. Eh, to bude v zájmu pouze Putina a pouze v zájmu Iránu. Evropa může teď se jen připomenout, že jsme vlastně nic neudělali a že eh, američané budou všude ti, tam prostě dávají peníze, mají své mrtvé. To je prostě zcela eh, projev nerealismu, eh, který se projevuje ze strany Evropské unie, která tady těžko bude mít nějakou budoucnost. Děkuji. Pan Georgio, na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Lídři Evropské unie podporovali arabské jaro, ale teď je tady zima v tomto regionu a vy teď roníte krokodýlí slzy. Před osmi lety došlo k vpádu cizích mocností do Sýrie, které chtějí změnit situaci této zemi. Účastnila se toho řada zemí. A ti vyzbrojili islámský stát. Akceptoval to eh, Rusko i Spojené státy a Erdogan se eh, zase pokouší zničit Kurdy bez jakéhokoliv omezení. Jeho jediným cílem je získat přístup k ropě, prodat zbraně a určovat politiku celého regionu. Možná, že to je rozporuplné, ale je to tragédie. Děkuji, pan Castaldo, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Během jednoho měsíce mnohokrát Erdogan porušil mezinárodní právo, zavedl tady etnické čistky, jak potvrzuje Amnesty International, eh, schválil útoky na civilisty, vede tady eh, bezohlednou válku, ale eh, některé české státy přitom zrušily nebo přerušily dodávky zbraní do Turecka, ale ne všechny. Je potřeba odsoudit tyto kroky, je potřeba zastavit vstupní rozhovory s Tureckem a je potřeba zabránit eh, financování Erdoganova režimu. Platíme velmi draze eh, za eh, tyto kroky, za to, že s jeho pomocí se podařilo zastavit migrační toky přes Turecko. Musíme využít všechny nástroje, které máme k dispozici, cílené ekonomické sankce, přerušení obchodu, přerušení té dohody s Tureckem o migrantech, Dámy a pánové, teď eh, stojíme před zraky všech, nemůžeme opustit eh, kurdský lid, protože eh, stojíme na jejich straně. Thank you. Mr. Basescu. Děkuji, pan Basescu, na jednu minutu. děkuji paní předsedkyně turecká invaze na severovýchodě eh, Syrie se skládá ze dvou částí. Jednak je to ta bezpečnostní, která je spojená s tím, že eh, kurdské milice jsou eh, teroristickou organizací a potom jde o migraci a humanitární otázku. Dopady této invaze jsou velmi vážné. Syrská armáda po velmi dlouhé době eh, získala vstup na tato území. Turecko eh, má teď příležitost kontrolovat celou svou hranici eh, více než 200 kilometrů. Je to invaze, která eh, vedla k eh, útěku více než 200 tisíc Syřanů ze svých domovů a mnoho eh, civilního obyvatelstva přišlo o život. To všechno umožnilo Putinovi, aby vystupoval jako garant územní celistvosti Syrie. Jinými slovy, Eh, mu to umožnilo rozšířit svůj vliv v Syrii. Eh, my neměli bychom tam dále vyvážet zbraně, ale oni si můžou dovážet zbraně z eh, Ruska. Securitate frontiera siriana Předsedkyně přerušuje řečníka. Pane Basescu, Já jsem až eh, dosud byla velmi flexibilní s časem, ale prosím, nemůžete si eh, vyhrazovat dvojnásobek času než který máte k dispozici, paní Santos, na minutu a půl. Um Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto je jeden z těch okamžiků, kdy není možné mlčet eh, nebo eh, nevyjádřit se zcela jasně, protože turecký zásah na severu Sýrie, to je velké porušení mezinárodního práva, ohrašuje, eh, ohrašuje situaci, která už taky velmi těžká v této oblasti. Dochází tady k útěku civilistů, kteří jsou již tolik vyčerpáni dlouhým konfliktem a může se tady znovu objevit Daesh. Eh, není možné neodsoudit velmi tvrdě tuto situaci eh, také návrh eh, embarga na dodávky zbraní, to je důležité ze strany OSN, ale nestačí to. Je třeba jít ještě trochu dále, je třeba přijmout sankce proti všem těm, kdo jsou přímo či nepřímo zapleteni do porušování mezinárodního práva. Je třeba působit na jejich ekonomické zájmy a je třeba jasně ukázat, že Evropská unie neustoupí vydírání, že mm, dáme humanitární pomoc těm zemím, které eh, mají na svém území uprchlíky, ale nemůžeme připustit eh, nucený návrat. Mohou se vrátit pouze, pokud opravdu chtějí a musí to být v důstojných podmínkách a za plného zajištění bezpečnosti. Není možné eh, podpořit eh, operace eh, násilných sociálních akcí. Musíme vzdát hold statečnosti Kurdů, kteří bojovali na straně Mezinárodní koalice proti Daeši a musíme tedy vyjádřit svou solidaritu a mít vyvodit důsledky. Děkuji. Děkuji, prosím, paní Luazo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Co se dnes děje na severozápadě Sýrie? To není pouze jedna epizoda v té tragedii, která tady probíhá už 8 let. Ta tragedie je i naší tragedií. Turecká ofenzíva, eh, která si bere za cíl eh, Kurdy, kteří bojovali proti Daeši po našem boku, eh, jsou tady Eh, milice podporované Tureckem, kteří eh, divokým způsobem popravovali na ulicích. To popírá naše hodnoty. Tábory, kde byli vězněni evropští teroristé, jsou bez dozoru a mezinárodní právo, které jsme my vlasaky vybudovali, je pošlapáno. Eh, mezinárodní, ta, pardon, Atlantická aliance tady dopustila, že vlastně naše vlastní bezpečnost je zaskočena. A především my v Evropské unii se nemůžeme radovat, že se posiluje úloha Ruska v daném regionu. Nemůžeme eh, se spokojit s tím, že eh, náš americký spojenec nás považuje za zanedbatelnou veličinu v celé této situaci. Historie eh, zde bude utvářet bez nás a možná dokonce proti nám. Nikdy jsme ještě nepotřebovali tolik eh, strategickou autonomii, evropskou obranu, která nás bude moci hájit, bránit a prosazovat naše hodnoty, když eh, naše aliance selhávají. One and a half minutes, Mr. Na minutu a půl pan Urtason.